Os Elnuk. Thank you very much. Jó reggelt kívánok! Magyarul fogok beszélni. Megnyitom az ülést. Dobrý den, já dnes budu mluvit maďarsky, zahoji naše zasedání. Na programu máme otázku k ústnímu zodpovězení a ta se týká vzájemného uznávání odborných kvalifikací. Nejprve